a finanční krize. Zažíváme vzestup krajní pravice a vy možná víte, jaké jsou nebezpečné tendence v Maďarsku a v Rakousku a tak dále. Tím končím tuto rozpravu. Hlasování o příslušném textu proběhne dnes v 11 hodin. Nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je prohlášení komise o masakrech, k nimž došlo v lednu a březnu v městě Jos, Nigérie. Slovo má za komisi pan komisař Oli Rehn. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci velkou lítostí jsme se dozvěděli, že bývalý prezident Umaru Jaradua včera zemřel. Jeho příspěvek k politickému a demokratickému životu v Nigerii byl obrovský. A jeho politiky přispěly ke stabilitě, obzvláště toho podregionu západní Afriky. Podle ústavy se místo předseda Gudlak stane automaticky prezidentem. Takže by měl být brzy, možná už dnes večer, potvrzen a měl by jmenovat místo předsedu ze severu země což otvírá nové spekulace o tom, jak se bude vyvíjet nová politická scéna v Nigérii. Evropská unie byla aktivním partnerem Nigérie a poskytovali jsme jim konstruktivní podporu v nedávných měsících eh, politické nejistoty. Násilné konflikty v Jos a dalších eh, okolních vesnicích eh, v lednu a v březnu, kdy byly údajně zmasakrovány celé vesnice. Tyto konflikty byly obzvláště ničivé. Tisíce lidí zůstaly bez domova a jsou v uprchlických táborech a já naprosto sdílím eh, obavy, které tady byly vyjádřeny a které se týkají násilností VIOS a mohu vás ujistit, eh, že to vyvolá evropskou reakci. Když jsme dostali v lednu a v březnu tyto zprávy, tak jsme byli v kontaktu s agenturami v Nigerii i po celém světě, kde se potvrdilo, že většině obětí byla poskytnuta humanitární pomoc. Evropská unie byla jedním z prvních mezinárodních partnerů Nigerie, která se k tomu veřejně vyjádřila. V lednu paní Ashtonová vydala společné prohlášení s Bernardem Kušnerem, s Davidem Milibandem a Hillary Clintonovou, eh, kde eh, vyjadřovali lítost eh, nad těmito událostmi. A vyzvali, aby se strany snažily najít mírové ujednání a aby byly viníci povoláni ke zodpovědnosti. Evropská unie vydala další prohlášení k Nigerii v únoru a v březnu Měl jsem politické jednání s nigerijským ministerstvem zahraniční, zahraničí, abychom odsoudili ty nedávné násilnosti. Evropská unie žádala vládu Nigérie, aby provedla šetření těchto násilností a aby výjimky povolala před soud. V posledních deseti letech násilné konflikty vedly ke smrti přes 14 tisíc osob v Nigerii a 3 miliony lidí zůstaly mimo své domovy. Historicky jak muslimská, tak křesťanská komunita nese zodpovědnost za tento konflikt a bohužel má vždy samozřejmě nejhorší dopad na ty nejchudší. Říká se tomu sice náboženský konflikt, ale často tam figurují i jiné důvody. Boj o půdu, politické boje, napětí mezi federálními a státními orgány. Kulturní střety. Evropská unie v Nigerii přijala opatření, diplomatická opatření dlouhodobé spolupráce v rámci EDF podporujeme spolupráci pro rozvoj v Nigerii a to ve dvou nejdůležitějších sektorech. Jednak bezpečnost a státní zpráva a lidská práva. Také provádíme politický dialog s Nigerií. Máme pravidelný dialog s Nigerií eh, podle dohod z Kotonu kde se zabýváme otázkami lidských práv a rasové diskriminace. A myslím si, pane předsedo, že je důležité, abychom sledovali tuto otázku um, mezikulturních střetů v Nigérii a myslím, že bychom o tom měli jednat na ministerském zasedání mezi Evropskou unii a Nigérií na podzim. Děkuji, pane komisaři. Nejprve tedy vystoupení řečníků jménem politických skupin, jako první jménem EPP na dvě minuty pan Mitchell. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád přidal k panu eh, komisaři a vyjádřil jim eh, naše eh, vlastní soucítění se smrtí jejich prezidenta nedávné vypuknutí násilí eh, v této zemi, v místech, kde se násilí odehrával už dříve, to je skutečně varující. Eh, je to projev eh, nesnášenlivosti mezi muslimským severem a křesťanským jihem. Je to násilí náboženského charakteru já jsem z Irska, takže já eh, si pamatuji, že také severoirský konflikt byl eh, často eh, interpretován jako konflikt mezi katolíky a protestanty, ačkoliv nebylo to tak jednoduché, byly tam v tom daleko jemnější nuance toto eh, zabíjení, tato zvěrstva. Zatím jsou také další faktory, sociální, ekonomické a další, eh, také etnická rivalita mezi místními kmeny. I tu je nutno uznat za faktor násilí. Eh, jsou to, je to jakási dohra z let 2001, 4 a 8. Zde se v té době pomoci Eh, násilí řešili místní neshody a násilí triumfovalo nad dialogem. Je smutné, že země, které má tak velké zásoby nerostného bohatství, je zemí, kde takové velké množství, taková velká část společnosti žije skutečně v hluboké chudobě je třeba, aby této země eh, se vydala na cestu k sociální spravedlnosti a já naléhám na komisi, aby pokračovala v dialogu s Nigerii podle dohod s Kotonu a aby zkoumala, kde jsou skutečné příčiny a kořeny těchto zvěrstev. Děkuji. Děkuji, pane Micheli. Nyní na minutu a půl pan Tajs Permány jménem socialistů pane předsedo. Eh, naše socialistická a demokratická skupina také vyslovuje svoji soustrast eh, s úmrtím prezidenta Jaraduji. Eh, to, co se událo v Nigerii v lednu a v březnu, to je velice smutné. Samozřejmě je tady hlavně linie konfliktu, ta je náboženská, ale jsou tady i linie další Důležité je, že tato, tento region eh, má nedostatek zdrojů a nedostatek zdrojů, například také zemědělské půdy a podobně, je jednou z příčin těchto eh, násilných konfliktů. Bojuje se o pastviny. Eh, proto my se musíme více zabývat příčinami. A jestliže se nebude řešit problematika diskriminace a nerovnosti, situace se nejspíš nezmění. Tady je skutečně třeba zajistit rovnost k politické moci, k vzdělávání, ke zdrojům. Dlouhodobé řešení lze vypracovat pouze tehdy, když vezmeme v úvahu všechny tyto konflikty, všechny tyto příčiny konfliktů, my bohužel eh, vidíme, že eh, místní vykonavatelé moci eh, nyní hrozí tím, že začnou popravovat vězně, poněvadž už ve věznicích není dostatek místa. Problémy jsou tedy také v systému trestního práva. Děkuji vám. Děkuji, pane Bermane, za skupinu ALDE. Nyní na dvě minuty pan Charles Gerenc. Děkuji, pane předsedo. Dozvěděli jsme se, že Umaru Jar Adua eh, tedy zemřel i jménem své skupiny bych chtěl vyjádřit svůj zármutek nad předčasným odchodem nigerského prezidenta. Došlo k tomu v okamžiku, kdy rozpory mezi muslimy a křesťany nabývají děsivých rozměrů. 200 křesťanů zabitých v oblasti Josu eh, vlastně byly, jsou důvodem, proč máme toto usnesení. Dlouho bychom mohli hovořit o tomto barbarském skutku a po XT říci, že to je dáno náboženskými rozpory po XT bychom mohli říci, že eh, chudoba rozhodně ničemu nepomáhá, že je to mimo jiné výsledek neschopnosti politických orgánů skoncovat s korupcí. Po XT bychom mohli říci, eh, že tady jsou spory o těch málo přírodních zdrojů, především o Eh, ornou půdu, která eh, v tomto regionu se nachází. Mohli bychom hovořit také o změnách klimatu, které ještě více prohlubují ty faktory, o kterých jsem právě hovořil. Co tedy může udělat EU v těchto okolnostech? Samozřejmě může se dovolávat článku 8 dohody z Kotonu, pokud jde o posílení dialogu s politickými orgány této země. Může také odsoudit masakry, to uděláme touto rezolucí eh, či usnesením. Můžeme vyjádřit politování nad tím, že tato země, která je největším vývozcem ropy eh, v Africe, nedokáže toto bohatství investovat do boje s chudobou. Můžeme dělat eh, odsuzovat, znovu odsuzovat a ještě jednou odsuzovat, ale je tady jenom jediná naděje a sice, že Nigérie sama eh, se bude snažit postavit svou zemi na nohy a tedy ten, kdo už eh, byl výkonným prezidentem, pan Goodluck Jonathan, má všechny eh, kvality pro to, aby mohl odvážně bojovat proti, těm, proti tomu zlu, které jsem zmínil. Pouze země sama se může postavit znovu na nohy a je třeba tedy eh, pana Jonathana povzbudit eh, v jeho odvaze a doufejme, že se mu podaří to tohoto docílit. Děkuji, pane Gerenci, za zelené na minutu a půl paní Kil Nielsen. I my bychom se chtěli připojit ke kolegům, kteří tady vyjadřovali svou svou strast. My plně podporujeme usnesení o zvěrstvech, ke kterým došlo v Nigérii a které jsou bohužel jen jednou eh, z částí zoufalé situace lidských práv v této zemi. A chtěla bych tohoto využít, abych něco řekla k nigerijským věznicím, kde jsou neustále porušována lidská práva. A jak se ukázalo ze zprávy Amnesty International z roku 2008, 65 vězňů v této zemi nebylo nikdy odsouzeno za žádný přestupek. Někteří čekají na soud už 10 let. Problémy jsou tak velké, že to musí uznat i Nigérie a říci, že ten systém eh, zreformuje, ale na tu reformu se pořád čeká. A když se chcete soustředit na ty věznice, je to proto, že současné dění nám ještě více ukázalo, do jaké míry má lidský život v Nigerii malou hodnotu, obzvláště ve věznicích. Eh, Národní nigerijská rada oznámila, že chce popravit eh, stovky lidí odsouzených na smrt, aby bylo ve věznicích více místa to znamená eh, zabít, aby snížili přelidnění věznic, což je ale šokující, obzvláště ve chvíli, kdy se ví, že spousta z těchto lidí odsouzených na smrt eh, jsou nevinní a neměli spravedlivý soud. V únoru 2009 federální ministr zahraničí Nigérie před OSN prohlásil, že Nigéria má moratorium na trest smrti. A proto já bych navrhovala při hlasování takový ústní pozměňovací návrh, který by odsoudil tento nedávný návrh eh, několika vládních činitelů Nigerie. Děkuji, paní kolegyně. A nyní na minutu jménem skupiny ECR pan Vandalen. Pane předsedo, i já za naši politickou skupinu bych chtěl vyjádřit upřímnou soustrast nigerijskému lidu. Násilnosti, ke kterým došlo kolem města Jos, jsou skutečně nepopsatelné. Jakoby nedošlo k žádným změnám, protože násilnosti pokračují proti křesťanům kteří se stávají jejich oběti, Já si myslím, že je třeba okamžitě zahájit šetření, nezávislé šetření těchto událostí, protože to vypadá, že vláda prostě nedokáže ochránit své občany. A za druhé, měli bychom se snažit eh, zabránit takovým trásilnostem a zajistit, že nebudou tolerovány. Musíme najít nějaké řešení, které uvolní napětí mezi částmi populace, které bojují o půdu. Samozřejmě, že bychom měli Nigerii pomoci, ale měli bychom na ně také vyvinout nátlak, aby zastavili ty násilnosti. Děkuji. Nyní jménem skupiny GUE NGL na dvě minuty má slovo paní Veržia. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Samozřejmě i já se chci připojit k výrazům soustrasti nigerijskému lidu po umrtí jejich prezidenta. Skupina GUE NGL nebude hlasovat pro návrh společného usnesení a odmítla se k tomuto návrhu připojit. My se domníváme, že toto usnesení je v rozporu s s tím, co tady bylo řečeno, a sice, že se vlastně netýká příčin toho násilí, Eh, v regionu. My samozřejmě s tímto násilím nesouhlasíme a chceme, aby pachatele byli stíháni a odsouzeni. Ale Nigérie je velká africká země, eh, která má sekulární historii, má, eh, je to jedna z nejlidnatějších zemí v Africe. Dalo by se říci také, že to je země bohatá, protože tam jsou naleziště ropy. Hodnota HDP jej řadí na druhé místo v Africe Eh, po jeho Africké republice a před Alžírskem. Ovšem většina obyvatelstva žije pod hranicí chudoby a je to jediná země, která má eh, naleziště ropy a zároveň rozpočtový deficit. Vrcholem ironie je to, že Nigérie v podstatě dováží všechny ropné produkty, které ekonomika potřebuje, protože není schopná provádět rafinaci ropy. Je třeba říci, že tři hlavní rafinerie jsou nefunkční a ještě horší je, že ta produkce černého zlata v posledních letech značně poklesla kvůli uh, Eh, neustálým eh, poruchám a problémům s ropnými zařízeními. Proč je Nigerie v této situaci? Protože Nigerie je flagrantním příkladem toho, jak některé mezinárodní eh, firmy s tichým souhlasem našich vlád vlastně mají v rukou africké nerostné zdroje. To platí především pro ropné společnosti, především pro tu, která využívá 40 nigerijské ropy. Oni vlastně eh, jednají podle svých vlastních potřeb na úkor obyvatelstva země Delta, Nigeru, jejíž flora a fauna patřily mezi nejkrásnější na světě, dnes vypadá katastrofálně a to není jenom kvůli ropě, ale také kvůli tomu, že každý rok 500 kontejnerů s toxickými odpady eh, se dostává do přístavu a jsou vykládány na obrovské skládce pod širým nebem. Nigerie je jedna z nejskorumpovanějších zemí světa více než 325 miliard ze 400 miliard, které ropa přinesla, se prostě dostaly do kapes eh, lidí, eh, kteří mají účty ve Švýcarsku, ve Velké Británii, ve Švýcarsku. Já tuto situaci považuji za eh, neudržitelnou a myslím si, že usnesení, které budeme schvalovat, není na výši toho, co by EU v rámci mezinárodní solidarity s Afrikou měla učinit. Děkuji paní Veržia a nyní na minutu kolega Provera jméno jménem skupiny EFD. Děkuji, pane předsedo. My víme, jak je nesnadná mírová koexistence různých náboženských komunit v Nigerii. Zvláště vztahy mezi křesťany různého vyznání a muslimy jsou velmi napjaté. Jak se říká v usnesení, o kterém budeme hlasovat, situace je skutečně velmi špatná. Přes 14 tisíc osob zemřelo během masakru Eh, od konce eh, režimu 99. Mluví se o tom, že zemřelo přes 500 lidí v posledních třech měsících, ale Nigerie bohužel není jedinou zemí, ve které dochází k takovýmto střetům mezi náboženskými komunitami. Bylo by dobré, aby Evropský parlament každý rok vydal zprávu o eh, svobodě vyznání ve světě, která by strukturovaným způsobem pojednávala tuto otázku. A já bych eh, chtěla něco říci panu Renovi, kterého velice ctím. On řekl, že Nigerie je velmi chudá země, ale to není pravda. Nigerie je velice bohatá země, ale bohužel je vedena skorumpovanými a neschopnými lidmi, které, kteří vyplundrovali eh, zdroje země na úkor milionů občanů země. Takže problém je tento. A ekonomická a sociální obnova této země, stejně jako spousty dalších afrických zemí, jde skrze obnovení, naprostou změnu jejich eh, vedoucí třídy. Děkuji, pane kolego. Nyní má minutu pan Martin jménem nezařazených poslanců. Nigerien, Větnach. Nigerie eh, po eh, místo Eh, fotbale, které se bude konat v Africe, eh, bude výkladní skříně Afriky. Eh, Nigerie je bohatá, ale panují zde obrovské sociální propasti. A samozřejmě, že v globalizačním procesu je nyní na rozcestí mezi čínskou cestou a možnou evropskou cestou. Já jsem tedy hluboce přesvědčen, že my bychom ji měli udržet na cestě evropské, eh, to znamená na cestě pro následování zneužívání lidských práv, eh, vzít si za partnery ty, kteří jsou nyní ve vězeních a ne skorumpované elity a vládní kruhy. Je tedy třeba podpořit eh, tuto rezoluci a je také třeba podpořit to, co řekly kolegyně, kolegyně Zoleva, že možná nejde dostatečně daleko, ale prostě je třeba zabránit čínské cestě. Děkuji. Tím skončila vystoupení jménem politických skupin a nyní začínají vystoupení individuálních řečníků. Jako první náš kolega, kolega Mario Mauro na dvě minuty. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, násilí. Konflikty neřeší. Jen stupňuje jejich tragický dopad. Násilí je samozřejmě nemorální, špatné, nelidské a navíc prostě nic neřeší. Je to ten nejméně efektivní prostředek, který by zajistil, že problémy regionu dojdou k nějakému řešení. Protože to, co vyvolává násilí mezi křesťany a muslimy není jen náboženský fundamentalismus, ale nedostatek ekonomického rozvoje, který vyvolává napětí mezi různými etnickými skupinami. A to, co Evropská unie a Africká unie a celá mezinárodní komunita musí jasně vysvětlit federální vládě Nigerie, která je zodpovědná za tuto situaci, je, že aby mohly různá etnika vzájemně spolu žít, je něco, co bude vhodné pro všechny, co bude v zájmu všech a pomůže všem. Takže kromě toho, že je třeba jasně a nezávisle vyšetřit celou situaci a potrestat vyníky za krve pro lidí v posledních měsících, možná dokonce letech, je nutné rozvinout iniciativy pro mezietnický a mezináboženský dialog a potom vytvoření, jak se tady o tom mluvilo, nové elitní třídy. Tímto usnesením musíme dát jasně najevo, že řešení konfliktů v zemích, které jsou tak bohaté na suroviny, obzvláště na ropu, jako Nigerie, by, znamená, by šlo skrze lepší přístup k těmto zdrojům a lepší distribuce zisků. A myslím si, že dohoda z 12.12.2009 mezi Nigerií a Evropskou komisí by mohla k tomuto výrazně přispět. Takže v současné době je eh, největším problémem země nedostatečné bezpečí. A hlavní hrozba není ten konflikt, ale důvody, které k němu vedly. A právě tam je třeba jednat, aby Nigérie mohla provést skutečný demokratický hospodářský rozvoj. Děkuji. Nyní na minutu paní Korina Kretu. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla také vyjádřit upřímnou soustrast nigerijskému lidu k úmrtí jejich prezidenta. Bohužel eh, vidíme, že kromě existujících napětí je tady další rizikový faktor. Zmizelo tady eh, centrum moci v zemi, eh, kde jsou velké problémy. Víte, že v té zemi bylo začátkem roku zmasakrován velký počet muslimů a hned potom zase stejný počet křesťanů. A armáda na ulicích by mohla eh, zabránit takovýmto konfliktům. Je třeba zajistit veřejný pořádek, abychom se vyhli dalším masakru. Potřebujeme tam mezinárodní jednotky. A potom eh, problém eh, v mnoha konfliktních zónách Africe je beztrestnost. Ve chvíli, kdy potrestáme vyníky, uvidíme, že násilí bude méně. Ovšem proto to je třeba, aby začalo jednat, aby začala jednat mezinárodní komunita. Mezinárodní komunita se ohromně zabývá Balkánem, ale měly by se možná zabývat více také Afrikou. Děkuji, paní Kretu. Nyní na minutu doktor Tenok. Jako malý chlapec si vzpomínám eh, na obrázky z televize z strašné eh, nigerijské oblasti Biafry po 40 letech, ale to není eh, moc lepší. Eh, v Joši byly tisíce, stovky lidí skutečně rozsekány k smrti. Nigerie stále nenašla stabilitu. Etnické spory, náboženské spory, spory, spory mezi eh, ekonomickými skupinami, mezi kmeny, to všechno stále zuří. já chci vyjádřit Eh, soustrast nigerijskému lidu eh, k včerejšímu umrtí jejich prezidenta, ale já se obávám, že toto opět povede k dalšímu vypuknutí násilí. Mám obavy, že Nigerie jako unitární stát eh, není příliš jako do budoucna jistá. Může se stát, že nastane to, co navrhují někteří jiní, jako třeba libijský vůdce, rozdělit tuto zemi. Ovšem to by znamenalo, že eh, koloniální hranice v Africe eh, už nebudou platit, nejsou nedotknutelné a to bude zajímavé do budoucna. Děkuji, nyní pan Joe Higgins. Pane předsedo, hrozný masakr eh, v Nigerii v lednu a opět v březnu po sobě zanechal stovky nevinných obětí, zejména mnoho žen a dětí. Sektářské a kmenové propasti jsou zde faktorem, ale musíme se zaměřit ještě více do hloubky na skutečné, skutečné kořeny. Je to Eh, minulá koloniální brutalita, zneužívání kmenových sporů a toto skutečně přežívá. Eh, analýza BBC nedávno prohlásila, že eh, se hovoří o tom, že sice je to hlavně náboženský konflikt, ale ve skutečnosti jde o hospodářské zájmy a korupci. Nigerie je nejvíce nebo jedna z nejbohatších zemí, pokud se týče, pokud se týče nerostného bohatství. Ale bohužel většinu tohoto bohatství očerpávají firmy jako je Shell a mnohé tisíce a miliony v Nigerii žijí v chudobě sociální demokraté v Nigerii žádají národní kontrolu, demokratickou kontrolu těchto zdrojů. Já si myslím, že skutečně by bylo možné na základě tohoto nerostného bohatství vybudovat slušné životní podmínky pro všechny Nigerijce a překonat také komunální a jiné spory. Alternativou by pak bylo rozdělení Nigérie a další barbarské hrůzy. Děkuji, pane Higginsi. Nyní na minutu a půl pan Kačmarek. Pane předsedající, šanovní państwo, Nigeria to vážný kraj, bardzo vážný. Dámy a pánové, Nigeria, Nigeria je velice důležitým státem. A proto se zabýváme tím, co se stalo ve městě Jos. Nicméně problém této země nespočívá jen v náboženských nebo politických rozporech. Je tam spousta sociálních nerovností, eh, také historických problémů, protože křesťané jsou v tomto regionu považováni za místní populaci, zatímco muslimové za přistěhovalce, kteří přišli později, až po křesťanech. Ostatně máme tam také politické rozdíly, protože ty etnické skupiny volí různé politické strany, takže myslím, že se to nedá zredukovat na náboženský problém. Ústava země mm, zaručuje svobodu vyznání. A možná, že vám připadá naivní mluvit tady o ústavě Nigérie, ale já bych vám chtěl připomenout, že americká ústava, která je nejstarší na světě a nejstarší ústava v Evropě, totiž polská ústava, to jsou seznamy takových referenčních hodnot, hodnot, na které se můžeme všichni odkazovat, jsou velmi důležité. A tak si myslím, že bychom měli nigerijským úřadům říci, ať vyřeší svůj vlastní problém, také podle své ústavy. Děkuji. Tímto vystoupením skončil seznam řečníků. Máme tady ještě tři, kteří se přihlásili v rámci postupu Cash the Eye a jako první paní Andrikiene. Pane předsedo, ráda bych eh, vyjádřila hluboké politování eh, nad eh, vypuknutím násilí v oblasti Josu, kde zemřelo několik tisíc lidí. To jenom podtrhuje nutnost procesu smíření, který je třeba prosazovat, aby spolu mohli v míru koexistovat jako muslimové na severu a křesťané na jihu je třeba říci, že eh, silnou příčinou eh, je nerovnost a eh, zejména v oblastech, které jsou bohaté ropou. My musíme naléhat na Nigerijce, aby se vydali na cestu demokratičtějšího a rovno, rovnějšího vývoje. A já chci zejména vyjádřit soustrast nigerijskému lidu eh, při příležitosti úmrtí jejich prezidenta. Děkuji a nyní pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěl také připojit k těm, kdo vyjadřovali soustrast nigerijskému lidu po úmrtí jejich prezidenta Umaru Jaradui. A já bych chtěl mluvit o dvou věcech. Za prvé jsem chtěl navázat na to, co říkal jeden Nigeriec, když se ho ptali, v čem spočívá kořen všeho tohoto zla v jeho zemi. A on říkal, že ti, kdo jsou vinni násilnostmi a zločiny, jsou vyšetřováni a potom zmizí. A nikdo je už potom nikdy nevidí. Takže není nikdy jasně vidět, že by vinníci byli povoláni před soud. To je první věc. A za druhé, nesmíme zapomínat na náboženskou dimenzi konfliktu. Mnozí řečníci přede mnou eh, říkali, že ano, jsou tam náboženské problémy, ale že ve skutečnosti je hlavní problém sociálně a hospodářský. Eh, nový prezident eh, Goodluck Jonathan toto vzal v úvahu a vyzval náboženské vůdce k dialogu. Děkuji a jako poslední pan Gřib. Panie předsedající, obrazy, které viděliśmy... Pane předsedo, to, co jsme viděli nedávno v různých médiích, nám je velice otřáslo. Viděli jsme tam mrtvá těla ve městě Jos a byl to veliký šok, když se na to podíváte, je to opravdu strašné. A jak říkal náš kolega Mario Mauro, nemůžeme nijak omlouvat násilí. Násilí je eh, zlo samo o sobě a my jakožto Evropský parlament nemůžeme eh, toto ignorovat a proto velice podporuji toto usnesení. A nezávisle na tom, z čeho tento konflikt pramení, nezávisle na těch různých konfliktech, které zatím vším stojí, my máme povinnost reagovat, abychom zajistili, že nebudou porušována lidská práva v Nigerii, která konec konců je nám tak blízká. A ještě jednou bych chtěl vyjádřit mou soustrast. Děkuji a debatu uzavře pan komisař Rehn, který bude reagovat na jednotlivá vystoupení. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, děkuji vám za velice seriózní a odpovědnou debatu. Mnozí z vás poukázali na složitost společenské situace v Nigérii. Já s vámi souhlasím a komise si je této komplikovanosti dobře vědoma. My pokračujeme odhodlaně v partnerství s Nigerií a já mohu říci, že s vámi naprosto souhlasím s tím, že je důležité bojovat proti korupci a podvodům, což jsou bohužel hluboce zakořeněné jevy eh, v této zemi tak bohaté na přírodní zdroje. My dáváme silnou konstruktivní podporu Nigerii prostředky diplomatickými, rozvojovými, a dalšími a komise pozorně sleduje vývoj násilné situace a snažíme se zasahovat diplomatickými prostředky, které máme k dispozici. Další příležitost, další fórum, kde o tom budeme moci hovořit na vysoké úrovni, je ministerské setkání mezi EU a Nigerií letos na podzim. Děkuji vám. Děkuji, pane Réne. Prosím, abyste, se omlu, abyste omluvil to eh, chování kolegů v této sněmovně v tomto okamžiku. Takže měli jsme tady sedm návrhů na usnesení, tím končím rozpravu a hlasování proběhne dnes v 11. Nyní na okamžik přerušíme zasedání, eh, než bude pokračovat za pár minut hlasování.